Good afternoon. I think most technical difficulties... Dobrý den. Myslím si, že většina technických problémů byla vyřešena a rád bych zahájil toto jednání. Pořad jednání vám byl zaslán 9. listopadu a pokud proti němu nic nemáte, tak pořad jednání schválíme. A ještě předtím bych eh, vás rád seznámil eh, s některými informacemi. Zhrnutí jednání koordinátorů bylo rozesláno 10. listopadu a veškerá rozhodnutí z tohoto jednání budou zapojena, začleněna do zápisu a zveřejněna na webových stránkách. Pokud nebudou námitky, tak ta doporučení koordinátorů budou schválena. A nyní se těž pustíme do práce. Hlavním tématem dnešní diskuse bude Eh, úloha daňových politik v kontextu hospodářského oživení a já jsem velice rád, že zde mohu přihlásit, eh, přivítat naše panelisty, paní eh, Perez Navarro z Centra OECD pro daňové otázky, pana Mirandu Sarmenta a paní Linu Kars z Evropské unie odboru. Děkuji vám mnohokrát, že jste se rozhodli zúčastnit našeho slyšení. To téma velice úzce souvisí s tou současnou krizí, která klade bezprecedentní nároky na naše hospodářství, na naše podniky a jakékoliv eh, další, eh, jakýkoliv další vývoj bude eh, klást požadavky na to, jakým způsobem by tedy měly členské státy zareagovat na oblast veřejných financí a danění. Já si ale myslím, že je zde určitá pozitivní stránka a že koordinovanější daňová politika by nám nakonec mohla pomoci vyřešit výzvy spojené s touto krizí. Jsem také přesvědčen, že pokud budeme postupovat eh, koordinovaně, podaří se nám vyřešit správ, eh, nastolit správné podmínky pro růst, investice a tvorbu pracovních míst, stejně tak eh, jako zelenou a digitální transformaci. A to dnešní slyšení by nám mělo poskytnout vstupy od našich expertů. Naše tři panelisté budou mít eh, každý 10 minut pro úvodní poznámky, tedy každý z nich 10 minut. A poté proběhne výměna názorů s členy našeho výboru. Bude to tedy část věnovaná otázkám a odpovědím. A já bych rád požádal paní Grace Perez Navarro, aby se nyní ujala slova. Dobrý den, slyšíte mě? Dobré dopoledne, já jsem velice ráda, že mohu vystoupit v podvýboru pro daňové otázky Evropského parlamentu a na to, jak zareagovat na covidovou a hospodářskou krizi. Tato pandemie i nadále zasazuje těžké rány celosvětové ekonomice a našim životům. I když máme určité slibné informace o vakcínách, tak ta prognóza zůstává velice nejistá a OECD předpovídá, že v té druhé vlně infekcí, to znamená v tom, co prožíváme nyní, se HDP eurozóny sníží o 11,5% ve srovnání s rokem 2019. Proto by hlavní prioritou fiskální politiky spolu s politikou měnovou. Mělo být zmírnit negativní dopady prudkého poklesu hospodářské činnosti a připravit půdu pro silné oživení. Vlády se také musí připravit na daňové reformy tak, aby zajistili, že ta daňová reforma i oživení hospodářství budou solidní a že zareagují na požadavky občanů na větší inkluzivitu, odolnost a udržitelnost. Od eh, začátku pandemie OECD pomáhala vládám při sběru různých dat, eh, při přípravě analýz a pokynů v oblasti daňové politiky. Připravili jsme také jakési zhodnocení těch krizových reakcí v oblasti daňové politiky ze strany 120 zemí a také to, jak by se mělo postupovat po epidemii. Zdůrazňuje se zde, že hlavní je zachování a posílení důvěry je také třeba nadále podporovat ty nejvíce zasažené podniky a domácnosti a ta expanzivní fiskální politika bude skutečně hrát klíčovou úlohu při podpoře udržitelného a inkluzivního oživení. Tou hlavní prioritou pro vlády je v současnosti samozřejmě zmírňování dopadů krize a podpora oživení. Zároveň je to ale čas na to, abychom se zamysleli nad tím, kde bude nezbytné, jak si v tom dlouhodobém horizontu provést eh, zásadní reformy reformy, tak abychom eh, si upevnili pozici našich eh, rozpočtů, rozpočtovou situaci po té covidové krizi, až skončí. Neexistují žádná paušální řešení, jsou zde ale některé klíčové věci, které by měly být prioritou pro všechny. Je to boj proti vyhýbání se daňovým povinnostem a daňovým únikům, podpora eh, klimatické politiky a také používání daňových nástrojů eh, v oblasti eh, danění práce. Posílení spolupráce v této oblasti je stále důležitější, protože vlády potřebují jak si využívají eh, veřejných zdrojů pro podporu společností a podniků, které jsou v krizi. My zde máme eh, řadu iniciativ, například eh, na půdě OECD je to BEPS, tedy úprava, která se zabývá erozí daňového základu a přesunování zisků a společně v OECD jsme dosáhli se, sedmi, se 137 členy takzvaného inkluzivního rámce značného pokroku. Poskytujeme například detailní návody toho, jak by měl vypadat nový Nexus a pravidla alokace zisku, takzvaný pilíř číslo jedna. A také jsme v minulém měsíci navrhli, jak by měl vypadat pilíř číslo dva, který se týká navrhované globální minimální daně a Cílem bude jednání uzavřít do roku 2021. Také jsme si v rámci eh, boje proti daňovým únikům vyměnili údaje o 84 milionech finančních účtů eh, v celkové hodnotě 10 bilionů eur, což je dvakrát více než v roce 2019. Je to díky systému automatické výměny informací v současnosti asi 102 miliard eur dalších příjmů bylo zjištěno, tedy to je objem prostředků, které by se dále měly vybrat. A zvažujeme samozřejmě další výměnu, další eh, výměnu, eh, automatickou výměnu informací. Zaměřit se musíme samozřejmě také na podporu boje proti klimatickým eh, změnám tak aby tedy to danění eh, mělo jakousi podobou pobídky, to znamená, aby přispívalo k volbě zelenějších technologií. Eh, stanovování cel, cen uhlíku, uhlíková daň, to vše jsou kritické složky těch eh, nových politik OECD odhaduje, že více než 60 emisí v zemích OECD a v zemích G20 není vůbec žádným způsobem oceňováno. Evropská unie si samozřejmě uvědomuje, že i daňová politika musí přispět k vytvoření eh, spravedlivých podmínek v oblasti čistých technologií a lepší eh, sladění eh, danění energií by také mělo přispět k tomu, že se bude snižovat investice do průmyslu, který používá uhlík a bude se to přesunovat na ty zelené alternativy. Pokud jde o nezaměstnanost, podle údajů OECD by míra nezaměstnanosti v eurozóně měla ve čtvrtém čtvrtletí roku 2020 být až 13 a zde je třeba eh, zaměřit eh, se na to, že ekonomická činnost eh, v době krize poklesla a tomu by měla nějakým způsobem odpovídat i zdanění práce tak, abychom nestráceli vysoce kvalifikovanou pracovní sílu a dokázali zabránit těm skutečně dlouhodobým dopadům negativním dopadům na evropské hospodářství. OECD bude samozřejmě i nadále podporovat členské státy Evropské unie, stejně tak jako další země při přípravě daňových politik. Děkuji vám mnohokrát a těším se na diskusi. Děkuji za úvod. Vy jste zdůraznila, že je zde jednak ten krátkodobý horizont, ale také ten dlouhodobý horizont, eh, že je třeba pracovat na reformě daňové politiky v celé řadě oblastí a součástí této spolupráce je i OECD. Než se dostaneme na otázky, rád bych ještě předal slovo panu Mirandu Sarmentovi. Prosím. Mr. Sarmento, could you please press... Pane Sarmento, budete muset stisknout tlačítko pro mluvení. Tak teď už mě slyšíte? Ano. Výborně, děkuji. Díky za pozvání. Připravil jsem si stručnou prezentaci v PowerPointu. Pokud vím, tak ji všichni mají k dispozici. Tato krize ovlivňuje všechny země EU, ale ne všechny stejnou měrou. Vidíme, že nejnovější hospodářské eh, prognózy eh, Evropské komise ukazují, že země jako Španělsko, Italsko nebo Itálie nebo Portugalsko uvidí eh, daleko vyšší propad HDP než země jako Polsko, Irsko nebo Litva. Takže to rozhodně souvisí s hospodářskými charakteristikami těch zemí, protože například Španělsko a Portugalsko to jsou země, které daleko více spoléhají na cestovní ruch, eh, nemovitosti a služby spojené právě s těmito sektory, zatímco země jako Irsko nebo Dánsko nebo Finsko jsou daleko více založené na službách vyšší úrovně s vyšší přidanou hodnotou a tím pádem jsou méně zasaženy touto krizí. To také znamená, že proces obnovy se bude také zemi od země lišit. Opět země jako Španělsko, Itálie nebo Portugalsko budou mít HDP na nižší úrovni než v loňském roce. Takže HDP v těchto zemích nutně bude nižší. A i fiskální pozice těchto států, nejen co se týká deficitů, protože eh, země, jednotlivé země zahájily tuto krizi eh, s různou situací fiskální konsolidace, ale zejména v oblasti veřejného dluhu. Eh, několik zemí a opět Itálie, Španělsko, Řecko, Portugalsko do této krize vstoupily s vysokou měrou veřejného dluhu daleko nad rámec 100% HDP a veřejné zadlužení se bude nadále zvyšovat a to velkou měrou v letošním roce, v příštím roce bude to nějakých 15 až 25% bodů ve většině zemí, ale Není to to samé, když jste Holandsko a Německo a vstoupili jste do této krize s veřejným zadlužením ve výši 60%, 60% HDP. Nebo se podívejme například Estonska, které v loňském roce mělo pouze 8% HDP státního dluhu, zatímco Portugalsko mělo zhruba 120. Takže i tyto makroekonomické rozdíly musíme nějakým způsobem zohlednit, co se týká propadu HDP a té základny, ze které pak ta obnova bude bude vyvstávat. Musíme se podívat na situaci zemí před krizí. Co bychom mohli udělat? Krátkodobě si myslím, že firmy budou potřebovat kapitál. A to ne nutně pouze půjčky. Reakce na tuto krizi zatím v celé Evropě mezi všemi vládami bylo dát více půjček, dát více úvěrů firmám. Oni ale potřebují kapitál. Zejména opět v jižních firmách, v evropských firmách, kde ty firmy jsou eh, jaksi s vysokým pákovým efektem. Ty firmy potřebují kapitál. A krize je hodně zasáhla. Evropská investiční banka odvádí spoustu práce v oblasti přenášení kapitálu do firm, zejména do malých a středně velkých podniků. Ale pravděpodobně to nebude stačit a my bychom se na to měli také zaměřit. Měli bychom, myslím, využít eh, evropské fondy a e, zadlužit Evropskou unii, abychom dočasně snížili zadlužení, zejména u těch, kteří jsou více zasaženi touto krizí. Ne tedy u všech firm, ale v ekonomických sektorech, které tato pandemie zasáhla více, to znamená cestovní ruch, nemovitosti, služby, eh, letecké společnosti evidentně a také určité průmyslové oblasti, které byly hodně zasaženy. Takže měli bychom nějakým způsobem moci reagovat, abychom mohli dočasně snížit zdanění pro firmy v konkrétních sektorech, abychom pomohli rodinám, které byly touto krizí také zasaženy. Hlavní problém, co se týká jednotlivců, je eh, rozšíření té pomyslné propasti. Po této krizi sice eh, někteří lidé ne, nepřišli o příjmy, například ve veřejném sektoru, ale mnoho lidí v soukromém sektoru o příjmy přichází. Takže na ty je potřeba se zaměřit a řešit jednotlivé případy různě. Potřebujeme také změnit rámec v státní správě věcí veřejných, například co se týká boje s daňovými úniky a daňovými podvody. A měli bychom vytvořit flexibilní daňový rámec pro malé a středně velké podniky, abychom je mohli lépe pobízet a možná bychom mohli zharmonizovat pravidla státních eh, subvencí, ehm, eh, dát to do souladu s touto flexibilitou. Například ehm, v Portugalsku jsme pro druhý semestr druhé pololetí letošního roku navrhli speciální režim, který umožní malým a středně velkým podnikům vyměnit své daňové eh, jaksi daňových kreditů tím, eh, že tady je odprodají jiným firmám a získají tak kapitál. Dlouhodobě si myslím, musíme v první řadě bojovat s daňovými podvody a s daňovými úniky musíme plně implementovat všechny direktivy OECD, implementovat eh, směrnice a pokyny, abychom se vyhýbali různým takovým těm systémům optimalizování daní a různých daňových podvodů. Musíme také posílit eh, harmonizaci daní eh, v rámci EU, zejména společný daňový základ pro právnické osoby. Měli bychom plně implementovat eh, právě tento nástroj, společný konsolidovaný základ daně z příjmu právnických osob a měli bychom vytvořit jakési prahové hodnoty, tedy jak nízký práh, tak vysoký práh, u korporátního zdanění, abychom se vyhnuli té obrovské variabilitě zdanění, která existuje dnes. Například by to bylo od 15, to by byl ten nízký práh, do 25%, to by byl ten vysoký práh, to by tedy byl ten, eh, to by byla tedy ta daň v jednotlivých státech pro právnické osoby a musíme zdanit digitální transakce, uhlík a finanční transakce. Co se týká digitálna a uhlíku, Evropa se tímto směrem musí vydat, ale musíme všechny tyto kroky sladit s USA a s Čínou. Jinak eh, evropské firmy zaplatí příliš vysokou cenu za svou konkurenceschopnost a za blahobyt a eh, nebude to mít vlastně žádný dopad na životní prostředí, protože Evropská unie představuje pouze 10 emisí CO2 celosvětově. Takže evropské kroky jsou sice podstatné, ale potřebujeme, aby USA a Čína podnikly stejné kroky. Také je otázka, jak zdaníme velké firmy, jako například Google nebo Apple. Jak to budeme řešit na lokální úrovni? Protože služby se budou produkovat, nebo respektive zboží se bude produkovat v konkrétních centrech, která budou někde a pak se budou prodávat do celého zbytku Unie. Musíme přemýšlet o tom, jak to budeme danit přímo v terénu a jak budeme měřit hodnotu nehmotných statků. Co se týká eh, uhlíku, já si myslím, že tady máme poměrně dobré řešení. Měli bychom vytvořit uhlíkovou daň na produkty dovážené z vnějšku EU, abychom kompenzovali negativní externalitu, například lodní dopravy na CO2. Eh, dále měli bychom mít uhlíkovou daň eh, jakožto externalitu pro cestování, pro letecké cestování. Měli bychom mít efektivní zdanění, abychom podporovali využívání veřejné hromadné dopravy a Neměli bychom zavádět eh, uhlíkovou dání z hospodářské činnosti, protože ty už si konkurují eh, mezi USA, Čínou a Evropou. Myslím si, že cokoliv zavádět bez příslušné daně zavedené v USA anebo v Číně je nesmyslné. A nakonec bychom měli také implementovat něco, o čem se hodně hovoří na evropské úrovni v posledních deseti letech, a to je daň z finančních transakcí. Evropská unie, Evropská komise již vydala dvě směrnice k této věci, ale bez ohledu na to je velice důležité, pakliže se přesuneme k EFTT, ehm, tak musíme zvážit, že bankovní sektor i před touto krizí byl už v problémech, zejména co se týká solventnosti a profitability. A nejedná se pouze o bankovní sektor jak v zemích, jako je Portugalsko, Španělsko nebo Itálie, ale také v zemích, jako je například Německo. Takže tady musíme postupovat velice opatrně. Musíme se zaměřit na to, co se děje s bankovním sektorem, jaká konkurence je ze strany firm fintech, a jaké problémy mají, co se týká solventnosti a co se týká kapitálu. Musíme být velice opatrní při jakémkoliv zvyšování zdanění v oblasti bankovního sektoru kromě toho zde máme italské a francouzské zkušenosti. Itálie a Francie v roce 2013 přijali svou vlastní eh, daň z digitálních transakcí, eh, pardon, z finančních transakcí a úroveň příjmu je daleko, daleko pod očekáváním a má to velice malý dopad na volatilitu trhu. Vzpomínám si, že dva hlavní cíle této daně z finančních transakcí bylo jednak tedy generovat příjem jako každá daň ale také redukovat volatilitu na trhu. A to se nestalo. Rozhodně ne v signifikantní míře na základě italských a francouzských zkušeností. To je z mé strany vše. Děkuji vám. Děkuji vám, Joachime. Děkujeme, že jste zohlednil jak krátkodobé, tak dlouhodobé stanovisko. Vy jste hovořil o možném minimálním Prahu a maximálním Prahu zdanění právnických osob 15 až 25 Tím jste mi jenom připomněl, že jsme na míle vzdáleni tohoto cíle. Teď poprosím Línu Kár, třetí řečnici, aby promluvila ona. Okay, thank you very much. Ano, děkuji vám. Rovněž obrovské díky z mé strany, že jste mi umožnili se účastnit a dokonce i promluvit k vám v průběhu tohoto zasedání pod výboru FISK. Mnohé argumenty už zazněly, já si dám pozor, abych nic neopakovala, ale z pohledu odboru je tady jedna velice důležitá zpráva, že totiž za obnovu musí zaplatit daně. Obnova musí být zaplacena z daně, nikoliv eh, se, eh, nikoliv, nesmějí být použity drastické rozpočtové škrty. To už jsme se poučtili. O čem se debatuje v prostředí odboráří? Ať už v kontextu ekonomické obnovy či obecně. No, my se domníváme, že vše se musí odehrávat v širším kontextu daňové spravedlnosti, tedy kdo, jak a kde má být zdaněn, nikoli pouze v rámci EU, ale i globálně. S tím souvisí boj s daňovými úniky, neplacením daní či daňovými podbody. Máme tady dva cíle v rámci EU. Jednak zvýšit výnosy z daní progresivním způsobem a trvalým způsobem a druhý důležitý prvek ovlivnit firmy, aby se začaly chovat udržitelněji. Já vám nyní dám pár čísel, pár statistik, jak podvody odsávají zdroje v dolarech. V 500 až 600 miliard se um, dolarů prostě vytratí na korporátních daních, na příjmech každý rok 7 bilionů dolarů soukromého majetku se skrývá v daňových rájích a až 10 světového HDP může být v držení různých jedinců v offshoreových eh, finančních aktivech, Celkově objem úplatků se pohybuje na úrovni 20 až 40 miliard dolarů ročně a až 2,7 globálního HDP je propíráno zločineckými organizacemi. Co si o tom myslíme? Já totiž ještě chci k tomu dodat, že zatím ETUC nemá soudržné stanovisko k daňovým politikám, tedy má přednáška, to není nic, co by bylo vytesáno do kamene, je to spíš návrh k zamyšlení a pobídka, abychom o těchto záležitostech dále hovořili. Jedna záležitost je však jasná, je třeba zlepšit daňovou účinnost a daňovou spravedlnost tím, že například přijmeme daň z finančních transakcí a že budeme lépe a účinněji zdaňovat firmy a že přijmeme soubor opatření k digitálním daňovým opatřením. Existuje poměrně málo velice bohatých lidí, ale rovněž i skupinka korporací, které zbohatly v průběhu pandemie a to bohatství jim narůstá. To si musíme uvědomit. Pak eh, si v souladu s tím uvědomme, že mnohé ekonomiky naopak klesají. IMF eh, nám předvídá v prognózách, že letos poklesne objem ekonomiky o 4,4%, což je bezprecedentní v dějinách a i bezprecedentní z pohledu Mezinárodního měnového fondu. Což v praxi znamená, že miliony občanů se ocitnou e, v chudobě. A v souladu s podzimním prognózou Evropské komise se hovoří o dokonce vyšší procentní sazbě 7,4, případně v eurozóně až 7,8 poklesu. Zároveň miliardáři bohatnou i ve srovnání s rokem 2019. Takto to vypadá v souladu s daty, které předkládá banka UBS, kde odhaduje objem majetku eh, milionářů na 14,2 bilionů a to byl stav z července. Zároveň tedy se nám rozevírají nůžky. Musíme si uvědomit, že je důležité zdaňovat eh, tam, kde dochází ke tvorbě disku, zisku. My navrhujeme 25% efektivní korporátní daňovou sazbu, která by měla být založena zároveň na opatřeních, které nás zbaví vyhýbání se daním, daňové soutěži a sociálního dumpingu. Přejeme si rovněž miliardářskou daň a mm, Globální digitální daň, jak už jsme o tom hovořili, tam dochází k obrovskému růstu příjmu. Například velké firmy z odvětví tech zvýšily své příjmy o 41%, to je stav z června 2020 a dokonce i v průběhu pandemie, zatímco miliony spoluobčanů nemají přístup ani k základním službám zdravotní ochraně či sociálním výdobytkům. V Evropě tady se hovoří eh, ústy vědecké rady Německého ministerstva financí, mm, Jedná se o výnos, s nímž by mohlo se počítat 3,5 miliardy eur ročně a v souladu s dopadovou studií by to mohlo obnášet až 57 miliard eur ročně. Na globální aréně by daň z finančních transakcí mohla potenciálně vygenerovat 15 až 75 miliard dolarů ročně, což je mm, velký rozestup, široké pásmo, ale tam zatím bohužel se pohybujeme na mm, velice mm, takovém neučitém poli. 40 miliard dolarů ročně by eh, pomohlo při podpoře obnovy po pandemii a zároveň možná by stálo za to omezit i finanční trhy a jejich vliv. Zároveň zde je třeba říci, že přesto, že obecně daň z finančních transakcí podporujeme, je třeba vzít v úvahu vše. Ono by to ublížilo například eh, penzijním fondům. Mnohé z nich jsou zároveň zpravovány i sociálními partnery a sehrávají důležitou úlohu totiž zaručují našim pracujícím slušné důchody, když nastane čas, aby odešli do důchodu. Máme problém s daňovými ráji a tam bychom si přáli silnější mechanismy kompliance a znemožňování toho, aby tolik prostředků do těchto rájů odtékalo. Více než 20 bilionů amerických dolarů, a to je velice konzervativní odhad, si ukládají ať už jednotlivci nebo různé firmy v daňových rájích. A dokážeme si představit, jak by tato částka pomohla bojovat s dopady pandemie což znamená, že ještě urgentnější by měla být reforma daňových pravidel jak globálně, tak i v rámci jednotlivých členských států. Nedávná studie, opublikovaná v časopise Journal of International Business Policy eh, s názvem mm, Ceřiné firmy minimalizace daň, placení daní a offshoreová finanční centra obecná mapa organizačních struktur a výhody toho systému in-betweener identifikuje firmy, u nichž více než polovina operačního zisku a více než polovina jejich zisku se mm, účtují v daňových rájech, rájích což říkají autoři, je oblast, kde najdeme ty nejpokrokovější v uvozovkách strategie, jak se vyhýbat daním. Když se podíváme na firmy, o něž jde, které jsou v této oblasti nesmírně aktivní, tak zjistíme, že se jedná o firmy, které velice těží i z krize. Například eh, velké farmaceutické firmy jako Bayer, Pfizer, Novartis a průmyslová odvětví, která těží suroviny. Tam patří Shell, BP, Eni Engie a Acelor Mittal a jim podobní. Čeho jsme ještě zastáncem? Rádi bychom, aby došlo ke zlepšení globální zprávy daňových politik. V kontextu stávajících výzev přirozeně úsilí OECD propracovat eh, boj s erozí eh, vnitrostátního daňové základny a přesouvání výnosů BEPS je zcela základní v tom, abychom podpořili úsilí zvýšit mezinárodní spolupráci v, oblasti politik právě daňových. Nastal ten správný čas, aby se to týkalo nikoli pouze bank, ale všech nadnárodních firm a postup OECD ve směru eh, nastolení daní, jimiž by se zdaňovaly digitální služby, byl zatím odložen Nejdříve se něco objeví v roce 2021 a tady čekáme, že EU rovněž přispěje svým nosným návrhem. Víme, že je tam hodně problematických záležitostí, zejména v prvním pilíři, no ale možná se tím můžeme zabývat při jiné příležitosti. Tedy, čeho jsme svědkem? Evropská unie velice silně reaguje na krizi spojenou s COVID-19 a přišla s celou řadou naléhavých iniciativ či iniciativ, které reagují příslušným způsobem na ten negativní vliv na evropská hospodářství. Ale tady nejde pouze o to, jak si poradit s dopadem na krizi. S dopadem krize tedy na život občanů. Jde rovněž o to, že musí doběhnout vyjednávání a to víme, že právě minulý týden se tak stalo na mezinárodním finančním rámci. To víme, nastalo 10. listopadu a nyní už je vše na stole jednotlivých členských států, které by to měly schválit. Zároveň je v tomto novém návrhu obsažena cestovní mapa pro hospodaření vlastními zdroji. Tam se hovoří jak o příspěvcích z daně za plasty, je tam rovněž obsažen i systém obchodování povolenkami a tam to bude v nové podobě započato v roce 2023 a možná to bude propojeno s tím mechanismem přizpůsobování se uhlíkové daně na hranicích. Je tam ale mnoho dalších aspektů, které budou muset být vzaty v potaz, jakmile by tento mechanismus měl začít fungovat. A to už ani nehovořím o soulad s pravidly VTO. Digitální odvody by měly nastat už v roce 2023 a i daň z finančních transakcí je na stole, ale tam se počítá až se rokem 2026, kdyby to mohlo být uvedeno do praxe. Zatím jsem se nezmínila o CCCTB. Já se domnívám, že Evropská komise by se tím znovu měla zabývat. Zatím to bylo odloženo, už je to nějakou dobu, co to spí, ale domnívám se, že je nejvyšší čas se tím znovu začít zabývat. Tedy závěrem, jak bych shrnula stanovisko ETUC k dnešnímu dni. Jsme jednoznačně pro zvyšování vlastních zdrojů Evropské unie prostřednictvím nejrůznějších programů, které jsou navrhovány. My jsme dokonce i pro vznik jakéhosi Evropského ministerstva financí či ministerstva Evropského pokladu, které by těmito e, systémy mělo ty systémy tedy pod kontrolou či řídilo je. A rovněž jsme proto, aby obligace nemusely být e, plně splaceny, ale aby mohly být vždy převedeny do nového období. ETUC má obavy, když vidí, že korporátní daně se neustále snižují, klesají a to v celém světě. A zejména korporátní zdaňování a vyhýbání se daním je rovněž problém, kterého se zatím nezbavíme. Je třeba platit daně tam, kde dochází ke tvorbě aktiv a nikoli pouze eh, zaplatit daň k nějaké drobné části zisku, tak jako to zatím by mohlo být možné v souladu s rámcem OECD. ETUC rovněž má vážné pochyby eh, k novým kategoriím účetnickým, eh, kde mm, by mohlo mm, případně docházet k tomu transferovému oceňování, ale zatím to není jasné. EU se rovněž musí zabývat digitální daní a CCCTB musí být znovu na stole a zároveň jsme absolutně proti tomu, že by se zdaňování mělo stát předmětem jakési soutěže. Předseda. Děkuji, Lino. Zdá se, že skutečně se zde objevilo mnoho a mnoho potenciálních důvodů k otázkám. Chci se nyní obrátit na osobu, kterou snad eh, nevyslovím správně. Opravujte mě tedy. Zároveň zde mám prozbu jak na kolegy poslance, tak i na řečníky. Máme zatím 10 kol otázek a odpovědí. Buďte struční, věcní a řečníci. Na ty se obracím. Argumentujte konkrétně, nerozvádějte to a tím můžeme pak připustit více otázek. Za EPP první otázka z úst Lidie Perery. Thank you, chair. Um, and, uh... Děkuji, pane předsedo. Děkuji také mnohokrát všem našim hostům. Ekonomika Evropské unie a především tedy eurozóny čelí největší výzvě ve své historii hovoříme o recesi ve výši 7,4%, tak to předpokládá Evropská komise. A přestože je to jakýsi, prům, jakýsi průměr od 2,2% eh, v Litvě až eh, do mnohem vyšších částek ve Španělsku, Portugalsku například má 9,3%, tak eh, ta situace skutečně není lehká. Já jsem proto velice ráda, že můžeme diskutovat s našimi hosty o úloze daňové politiky v tomto kontextu a zvláště bych se chtěla zeptat eh, pana Mirandy Sarmenta. Pokud se podíváme na příjmy z daní v roce 2019, eh, příjmy z daní v Unii dosahovaly 44,1 HDP a máme tam v podstatě rozdíly 2,7 v Irsku a 47 ve Francii, ale v absolutních číslech ta daňová zátěž se zvýšila ve všech členských státech. Evropské podniky, především malé a střední podniky, jsou motorem hospodářského oživení a také jsou páteří našeho hospodářství. A ta významná kapitalizace by nás měla přinutit, abychom se zamysleli nad objemem té daňové zátěže. A tím se dostáváme k tomu fiskálnímu šoku, který se ukazuje jako velice aktuální. Značné snížení daní, korporátních daní může uvolnit kapitál, aby se zachránila pracovní místa a byly investice, bylo na investice do inovací. A já bych se chtěla zeptat, v rámci tohoto scénáře, myslíte si, že je možné ten fiskální šok provést, anebo alespoň nějakou strategii pro progresivní snižování daňové zátěže v nadcházejících letech? A nebo zda bychom měli si eh, se zaměřit spíše na daně podniků nebo na individuální příjmy. Také se chci zeptat, jak vidíte budoucí spolupráci s členských států v daňových otázkách, především pokud jde o snižování rozdílů v daňové zátěži a zároveň zachování integrity jednotného trhu. Děkuji. Pane eh, Mirando Sarmento, prosím, máte slovo. Ano, děkuji. Já se domnívám, že podniky, alespoň ve většině evropských zemí, budou, potřeba, budou potřebovat daňové úlevy. Nemám na mysli pouze Portugalsko, ale většinu členských států Evropské unie, většinu jejich podniků, kde jsou především malé a střední podniky hodně daňově zatíženy. Také bychom si neměli plést eh, diskusy danění nadnárodních a digitálních společností se zdaněním malých a středních podniků, průmyslových podniků nebo těch, které poskytují služby na místní úrovni. Také se domnívám, že je třeba větší integrace a harmonizace, pokud jde o daně Evropské unie. Ale velice důležité, já tímto reakci uzavřu, je uvědomit si, že nemůžeme hovořit o vyšších výdajích na evropské úrovni, vyšších výdajích Evropské komise, aniž budeme také diskutovat o té příjmové straně. Buď tedy o nějaké dani z finančních transakcí, a nebo o větších eh, transferech eh, z členských států směrem na Evropskou komisi, což samozřejmě nevyhnutelně vede k diskusi o federalismu a o tom, zda jsou členské státy ochotny přesunout část pravomocí, které nyní mají, na tu federálnější úroveň. Děkuji. Eh, děkuji, stále ještě máme trochu času. Lidie, chcete ještě doprovodnou otázku položit? Ne, ne, děkuji, můžeme pokračovat. Děkuji za SAD Marek Belka. Děkuji, Pole. Já se asi ptám paní Perez Navarro, ale kdokoliv by chtěl zareagovat, tak může. Slyšeli jsme od našich panelistů dlouhý seznam možných daní. Je to podloženo všechno je to podloženo velice silnou a rozmanitou argumentací, ale zároveň zde máme také praktické právní a politické potíže při zavádění takovýchto daní. Otázka směřující na paní Pérez Navarro zní, eh, jakožto pozorovatel, který to vše pozoruje zvnějšku, kam si myslíte, že bychom měli namířit naše úsilí? kde můžeme uspět nejprve. Tedy kde je největší šance na úspěch? U kterých těch daní? A také, co je vlastně dostatečně efektivní na to, aby vůbec to naše úsilí se vyplatilo. Ten seznam priorit je dlouhý. My ale ty priority musíme nějak seřadit, protože nemůžeme začít vším najednou. To bychom toho asi příliš nedosáhli. Děkuji mnohokrát. Děkuji. Opět tedy paní Perez Navarro může nyní zareagovat. Děkuji. Děkuji za tu velice dobrou otázku. Já bych v první řadě zdůraznila to, co si myslím, říkala většina řečníků a určitě se řík, jsem to říkala i já, tedy, že musíme zajistit, aby jakékoliv zvyšování daní eh, bylo diskutováno až poté, co ta covidová krize odezní. To načasování je kritické nebude snadné zavést žádnou z těch daní. A proto je třeba zamyslet se skutečně nad tím, kde může být to úsilí nejefektivnější. Zásadní je uvědomit si, že vždycky je o něco snazší upravit stávající daně spíše než zavádět daně zcela nové. V té minulé krizi jsme se všichni automaticky dívali na DPH, ale během této krize to asi není ta nejlepší daň, kterou bychom se měli zabývat, protože DPH je již nastavena poměrně vysoko a v Evropské unii ji již asi příliš zvyšovat nepůjde. Já se domnívám, že zaměřit bychom se měli na daně spojené s životním prostředím a s klimatickými změnami. Protože zde ta velká globální krize eh, země eh, zasahuje v tomto okamžiku, ale v té době oživení bude důležité zvážit, jak využít eh, daně v oblasti boje proti eh, boje, boji klimatu pro nastartování těch pozitivních změn. Máme zde například eh, vládní podporu a i ta by měla být eh, nastavena tak, aby se ta průmyslová aktivita přesunula na zelenější technologie. Dále je to otázka obchodování s emisními povolenkami, a další podobné oblasti. Stejně tak eh, se musíme zaměřit na kapitálové zisky a úspory. Pokud jde o tu takzvanou daň z bohatství, tam se ukazuje, že tyto daně nakonec e, nejsou příliš e, úspěšné, nemají takový přínos. Například e, v 90. letech se je snažilo zavádět mnoho zemí, nyní jsou pouze tři země, které tuto daň z bohatství mají a myslím si, že je to proto, že ten jejich efekt eh, není příliš velký. Tuto cestu bych tady asi příliš nedoporučovala. Ale zdanění úspor by mohlo být zváženo stejně tak jako zdanění kapitálu. Pokud jde o zdanění úspor, to je nyní realističtější cesta než dříve, protože máme automatickou výměnu eh, informací. Členské státy dříve se tím eh, nechtěli příliš zabývat, protože si řekli, že když oni tu daň nestaví, tak se akorát ten zisk přesune do jiné země, ale to už teď neplatí, protože s tou výměnou informací automatickou, eh, jak si víme, jaká je ta situace, kde ty prostředky jsou. A pak je samozřejmě třeba zaměřit se i na projekt eh, BEPS, na daňové úniky, vyhýbání se daňové povinnosti a daňové podvody. Součástí návrhu BEPS je také ta minimální daň, která by měla vést k tomu, že daňové úniky jaksi již nebudou tak výhodné a myslím si, že v oblasti daňových úniků je možné pokročit i, nadál, i dále. Potřebujeme ještě tu automatickou výměnu informací rozšířit i na další oblasti, například na kryptoaktiva. Máme také poměrně omezené bankovní eh, tajemství, pokud jde tedy o ta běžná aktiva a musíme zajistit to, aby se uh, různí eh, zločinci a eh, organizovaný trestní zločin eh, orientovali na kryptoměny. Děkuji na Rinu Stefaní Junkurt. Doufám, že je připojená. Ano, slyšíte mě. Slyšíme vás. Výborně. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také za prezentace. Mám dvě stručné otázky pro kohokoliv z všech tří panelistů. Je třeba zajistit, aby evropské a národní plány oživení eh, nevedly k daňové konkurenci mezi státy a podniky a bylo by dobré ten plán oživení podmínit eh, podmínkou eh, daňové spravedlnosti, například v rámci evropského semestru, tak abychom eh, nebrá, například pokud tedy má nějaký podnik činnosti v daňových rájích, tak by neměl mít přístup eh, k těm evropským prostředkům z fondu oživení. Co si myslíte o takovýchto opatřeních? A pak jste všichni říkali, že v této krizi eh, je eh, většina těch, eh, kteří na tom budou tratit, ale i někteří vítězové té krize, například ty velké digitální firmy, které neplatí daně a také jejich ziskovost se v té krizi velice prudce zvýšila, zatímco drobné obchody, drobné podniky mají problémy. Naše politika musí přispět k těmto nerovnostem, k tomu, které se stále eh, zvyšují. A chci se zeptat, co si myslíte, pokud by se to nepodařilo do roku 2021 na té úrovni OECD o zdanění GAFI, tedy těch velkých podniků na úrovni pouze evropské. Děkuji. Poprosím paní Linu Kár, aby nejprve odpověděl a potom pan Miranda Sermento. Mrs. Carr, please, could you Paní Kár, zmáčkněte prosím speak button. Děkuji. Velice ráda zareaguji. Hned od počátku, kdy Evropská unie začala eh, sbírat prostředky na ta záchrana, opatření, odbory jasně požadovaly, aby podniky, které budou dostávat tuto krizovou pomoc, v žádném případě nemohly mít nic společného s daňovými ráji, s vyhýbáním se daňové povinnosti. Takovéto podniky prostě musí platit eh, daně tam, kde působí. Důležité je ale také, aby byl respektován sociální dialog a kolektivní vyjednávání. Jak jsem již řekla ve své prezentaci, i my sdílíme stanovisko, že Evropská unie musí předložit robustní návrh bez ohledu na to, kdy a jak se k určitým krokům rozhodne OECD. Ale jak jsem říkala, máme také poměrně závažné obavy, které se týkají toho prvního pilíře návrhu OECD. Jak můžeme nastavit daň digitálních služeb na evropské úrovni? To je pro nás velice důležitá otázka. Také ale musíme mít na paměti, že počet těch daní, které byly zmíněny, stejně tak jako ty environmentální daně, povedou ke změně v chování podniků, ale také spotřebitelů. Znamená to, že postupně tyto daně nebo příjmy z těchto daní se budou snižovat. Není to tedy nějaké dlouhodobé řešení. Nejsou to daně, které budou stále stabilní a budou stále poskytovat si neměný příjem pro hospodářství. Musíme se tedy zabývat i jinými možnostmi zdanění, které by zaručily stabilnější a udržitelnější příjmy zdaní. Děkuji. Joachim? Děkuji, Joachim. Děkuji. Řečník se odpojil. Mr. Sarmento? Pane Sarmento, musíte stisknout tlačítko Speak. Ano, omlouvám se. Myslím si, že to nejdůležitější je oddělit krátkodobou reakci a dlouhodobou perspektivu. Dlouhodobá perspektiva, kterou jsme měli před rokem, se výrazně po této krizi nezměnila. Možná teď máme určité nové návyky, práce z domova, více nakupování online a tak dále, ale co se týká zdanění, co se týká životního prostředí, digitálna, finančního sektoru, tam se to dramaticky nezměnilo. Takže já bych to rozdělil na ta rozhodnutí co do krátkodobé reakce a na dlouhodobou perspektivu. Myslím si, že musíme změnit pár věcí v rámci daňové struktury na úrovni EU, abychom na tyto výzvy reagovali, ale celkově to bych řekl, že nepotřebujeme vyšší daňovou zátěž. Naopak, je fakt, že ekonomové na straně eh, nabídky chtějí méně daní, ale já si myslím, že daně musíme jaksi nově uvažovat, protože představují určité omezení vzhledem k novému způsobu práce. DPH je velice důležitá daň, protože umožňuje hospodářskou neutralitu, ale musí reagovat na nové formy obchodování. A kromě toho, musíme reagovat na environmentální otázky. Takže já bych řekl, že se musíme soustředit na jedna krátkodobé a na pak dlouhodobé otázky. A dlouhodobě musíme přeformulovat určité daně, ale nezvyšovat je a aniž bychom neřešili otázky zdanění nadnárodních podniků eh, a nové formy biznisu. A musíme jaksi přemýšlet také o zdanění těch původních podniků, to znamená hlavně malých a středních firm. Děkuji. Děkuji za ID Antonio Mario, Mario Rinaldi. Děkuji, pane předsedo. Vážení přátelé, jak bylo řečeno, v Německu přistoupili k, k dočasné reformulaci likvidity firem. Situace pro ekonomii, pro ekonomiku a pro spotřebitele jako takové je situace velice složitá. V Itálii se také uvažuje o reformulaci těchto daní, zejména za účelem podpoření spotřeby. Hovoří se o možnosti snížení o 2% body dvou nejvyšších daní, dvou nejvyšších sazeb a úplné zrušení nejnižších sazeb. je potřeba podle mého názoru a zajímá mě, eh, co si o tom myslíte vy, postupovat podobným způsobem ve všech členských státech EU, aby bylo možné lépe počítat deficit a zohlednit potřeby těch, kteří mají snížené příjmy. A to vždy tedy dočasným způsobem. Je potřeba udržet spotřebu. Je potřeba dát něco hmatatelného evropským občanům do kapes, zejména v době nejistých příjmů. Protože pak se to projeví i u firem, které budou moci zachovat svou produkci, což bude naopak prospěšné pro zaměstnanost. Předem vám děkuji za odpovědi. Děkuji. Poprosím paní Perez Navarro a potom paní Kar. Děkuji. To klíčové, co teď musíme udělat na základě aktuální situace, na základě této krize, je podporovat firmy a podporovat domácnosti. Jinými slovy, snížení DPH je dočasně dobrý nápad. Otázka však je, jak zajistíme, že eh, tato redukce DPH se dostane až ke spotřebiteli a že nebude, řekněme, absorbována někde v biznisovém řetězci. Každá země eh, má trošku jinou situaci, proto nevím, jestli můžeme říci, že by to měly dělat všechny ehm, evropské země. To záleží na tom, jaká je struktura jejich DPH, jaké jsou jejich sazby. Ale principiálně vzato snažit se dávat peníze do rukou spotřebitelů a snížení zátěže firem je rozhodně dobrý postup. Děkuji. DPH mm, principiálně asi dobrý nápad, alespoň se vrátit na úroveň před minulou krizí protože v celé řadě členských států EU jsme viděli, že došlo k zvýšení DPH po začátku finanční krize. Přičemž se slibovalo, že až krize skončí, tak se DPH zase sníží. Já jsem z Estonska, má zkušenost je ta, že DPH už se nesnížila, zůstala tam, kam se navýšila. Takže mm, na to by čas byl ale také víme, že celá řada členských států používá už teď různé sazby DPH, jinými slovy, některé zboží, například potraviny, jsou v nižší sazbě DPH, ale v některých členských státech to tak není. Tam používají jednu sazbu, nebo skoro stejnou jednu sazbu pro všechno zboží i všechny služby. Samozřejmě je zde celá řada otázek, když hovoříme o diferenciaci DPH. Vždy se objevuje otázka, jak zajistíme, že jakékoliv snížení DPH skutečně dosáhne až ke spotřebitelům. A za další je zde také otázka komplexnosti zprávy DPH. Jinými slovy, jakým způsobem zajistíme, že jakékoliv výhody, které chceme pro spotřebitele i firmy, že eh, jich dosáhneme nějakým diferenciovaným způsobem, eh, diferenciovaným systémem DPH. Děkuji. Děkuji. Nyní za zelené Claude Kufa. Děkuji vám všem za tuto debatu. Zdravím vás. A otázku bych chtěl položit Grace a Líně. Jakým eh, způsobem eh, nastavit eh, zdanění, abychom ještě více nepostihovali evropské malé a střední podniky a byli spravedlivější? protože především malé a střední podniky jsou jednak nejohroženější, ale také nejvíce přispívají k tvorbě pracovních míst nebo i k tvorbě krajiny. Bohužel je poměrně špatná kvalita vstupu ze strany řečníka. Byla zde e, citována e, zpráva OECD e, z května, kde se říká, že členské státy se snaží oživit ekonomiku a že naprosto klíčová zde bude také otázka daňové politiky a že ta daňová struktura se bude muset přizpůsobit době post-covidové. Také se tam uznává potenciál Eh, výběru, zlepšeného výběru daní, zajištění eh, větší vyváženosti celého systému a také otázka danění nadnárodních společností. To je skvělé, ale jak to celé uplatnit v praxi? Například ve Francii vláda nabídla dárek 20 miliard eh, podnikům jaksi za průmyslovou produkci, což je ale v rozporu s různými ekologickými požadavky. Ta podpora není nějak vázána na, nějakou, eh, na splnění nějakých ekologických požadavků, například se to týká těžebního průmyslu, týká se to poskytování elektřiny, týká se to eh, také bank, Je také třeba si uvědomit, eh, že řada podniků eh, čelí eh, si nespravedlivé nebo nevyvážené konkurenci ze strany zahraničních podniků a také konkurenci velkých nadnárodních společností, především tedy těch digitálních. Evropská komise v toto léto se znovu zabývala daňovými pobídkami, tím takzvaným eh, kodexem chování a chci se zeptat, zda se OECD domnívá, že ta současná definice na úrovni Evropské unie a, Evropsk- a také na úrovni OECD je v pořádku a také se chci zeptat, jak se na celou věc eh, dívají odbory ETUK. Děkuji. Děkuji, Klode. Otázky byly na, byly na paní Perez na Faro a na paní Karp, takže prosím v tomto pořadí. Děkuji. Ano, to je otázka na mnoha různých úrovních. Já se pokusím vypíchnout alespoň to klíčové. V kontextu krize, a já si myslím, že v té krizi stále ještě jsme, se vlády snaží podle mého názoru o to, aby dali peníze do rukou firem, a domácností tak, aby zachovali pracovní místa. Protože jakmile pracovní místa zmizí, je velice těžké je vrátit zpět. To, že dáme peníze do rukou firem, jim umožní ponechat lidi v práci, jakmile, jak to nejvíce bude možné. Takže já si myslím, že ta nouzová opatření, a bylo jich mnoho po celém světě, se hodně soustředí i když různé země dělají eh, různé věci, právě na toto. A je možná pravda, že tím, jak dělali právě tento druh opatření, se tolik nesoustředili na změnu klimatu a environmentální otázky. Chtěli eh, se dostat do fáze obnovy a jakmile začne krize končit, musí se tyto země rozhodně opět soustředit na environmentální otázky a musí začít využívat environmentální zdanění a daně obecně, aby ovlivnili chování spotřebitelů, aby došlo k, ke vzniku udržitelnější globální ekonomiky. Pokud vím, tak u malých a středních firm se celá řada zemí snaží vše možně pomáhat. Na to se musíme i nadále zaměřit. Souhlasím eh, s panem Sarmentem, že nelze míchat eh, zdanění eh, různých subjektů dohromady, protože eh, malé a střední podniky zejména jsou páteří ekonomiky a tím pádem je musíme podporovat. Právě proto jsem například zmínila, že do budoucna se firmy musí zaměřit na zdanění pracov... práce obecně, protože eh, znovu vytvoření pracovních míst a jejich prezervace budou klíčem pro obnovu ekonomiky, proto se musí začít zaměřovat na různé další formy zdanění práce, například příspěvky na zdravotní a sociální pojištění e, řešení nadnárodních podniků a například daňových úniků v těchto podnicích, to je velice důležité téma. A proto je naprosto zásadní, abychom odsouhlasili druhý pilíř toho našeho balíčku, protože zde se zavede určitá minimální daň, aby se zajistilo, že všechny nadnárodní podniky budou platit alespoň nějakou minimální daňovou sazbu bez ohledu na to, jaké mají daňové plánování. To je, myslím, velice důležité. A mohou to dělat jednotlivé státy, jako například dělali USA eh, ve své reformě daní z roku 2017, ale daleko efektivnější je, když to proběhne globálně, protože to je konzistentnější a je zde méně problémů s konkurencí mezi jednotlivými státy. A v podstatě to i usnadní implementaci na straně firem a vlád. Takže i toto je velice důležitý krok, který musíme v tomto tématu podniknout. Děkuji. Děkuji mnohokrát za tuto otázku. Omlouvám se, obávám se, že stručná odpověď je, že ETUC zatím nemá své stanovisko k jednotlivým daňovým otázkám. Samozřejmě máme stanovisko k různým součástem tohoto balíčku, například jsem zmínila otázku CCCTB, podporujeme různé environmentální zdanění, když například eh, ty plasty nebo jaksi jednorázové plasty a jejich zdanění, což nastoupí příští rok to může mít potenciálně dopady na pracovní místa, na zaměstnanost, protože firmy budou muset eh, zavést nové výrobní metody, nebo budou muset restrukturalizovat nebo upravit svou produkci, nebo mimo jiné minimálně balení svých produktů. Naprosto jasné je, že rozhodně nepodporujeme žádným způsobem to, že by se firmám měla dát volná ruka, aby tyto znečišťovaly nebo ničily životní prostředí, i když je třeba zrovna krize. Životní prostředí, jakmile je zničeno, tak už ho nikdy nikdo neobnoví. A nebo je to velice, velice obtížné. Takže takovéto chování rozhodně, rozhodně nemůže být daněmi podporováno. Co se týká eh, sociálního zajištění, no zdanění práce, to je vždy velký otazník. Nebo ne otazník, ale velká otázka. Víme, že některé vlády, aby pomáhaly firmám, redukovaly určitá, určité příspěvky na sociální jistoty. Pro nás je ta hlavní otázka ta, nastavena tak, že pakliže se tyto jistoty sníží, jakým způsobem dané členské státy zaručí například, že tím pak neutrpí e, penze v pozdější době, anebo že tím neutrpí přístup k určitým veřejným službám, zejména službám přispěvatelským, že ty peníze budou zkrátka stále k dispozici. Toto jsou tedy ty základní obavy, základní otázky, které máme. Co to bude znamenat do budoucna? když eh, pozastavíme nyní příspěvky, co to bude znamenat do budoucna pro příjmy jednotlivých pracujících, co to bude znamenat v oblasti přístupu k jednotlivým sociálním službám nebo sociálnímu zajištění do budoucna. Děkuji vám. Thank you and for the... Já děkuji vám. A jako další Angelika Močanovská. Děkuji. Jsem slyšet? Ano, je tomu tak? Výborně. Já bych ráda zareagovala na slova paní Perez Navarro a na tu zprávu, kde se postuluje četné eh, zavedení mnohých eh, daňových mechanismů, které by měly eh, vylepšit situaci eh, rozvíjejících se zemích a jsou tam určité pozitivní momenty, například předcházení daňových úniků, eh, přeshraniční záležitosti, zjednodušování administrace, ale tam se hovoří i o zelených daních, například eh, navázaných na emise CO2. Nemáte obavy, že tyto zelené daně jsou zejména zatěžující pro rozvíjející se země a zda v víceméně ne, budou další ranou pro tyto země. To by mohlo naopak zvýhodnit silné ekonomiky, které už jsou předpřipraveny na zavádění té zelené ekonomiky. Druhá otázka, rovněž fiskální. Která odvětví ekonomická by měla být nahlížena jako prioritní a jako referenční. A jaký časový horizont by měl být zaveden pro reformu fiskálních či finančních politik a kdy přijde čas pro ozdravení veřejných financí, protože víme, že ty veřejné finance by měly konat, kdykoliv se země ocitne v krizi. Nyní mám otázku na pana Sarmento. To se týká vztahu totiž eh, vašeho výzkumu k daní z finančních transakcí. Mohl byste nám přiblížit, jakou úlohu tato daň může sehrát nyní postpandemickém období a jak vyhodnocujete, že bude efektivní do budoucna, pokud by měla být zavedena. Pak se zde hovoří o zdaňování práce. Jsou tam názorové rozdíly a jak to vypadá při zdaňování například práce z domova či e, práce vzdálené. Děkuji. Děkuji vám. A tedy nejdříve e, pan Perez Navarro a pak e, paní profesorka Sarmento. Mrs. Pereira, uh, eh, Mrs. Perez Navarro, sorry. Paní Perez Navarro, zmáčkněte prosím příslušný knoflík, abychom vás slyšeli. Mrs. Navarro, please press on the speak button at the bottom of your page. Thank you. Oh, thank you. Ano, děkuji za doporučení. Zase, že jsem hovila sama k sobě. Děkuji velice za otázku týkající daňových opatření pro rozvíjející se země. Tady bych ráda zdůraznila, že když se ve zprávě o těchto opatřeních hovoří, tak co máme na mysli, jsou opatření, která by měla být zaváděna po vypřednutí z krize ve fázi obnovy. Máte pravdu, že kdybychom k tomu přistoupili víceméně zároveň s tím, jak jsme ještě z krizí, jak zápasíme s krizí, tak by to asi selhalo. Už ale je možné zvážit celou řadu daňových opatření, které mohou vzít v potaz země po té, co už z té krize vyjdou na jakémsi eh, pozdějším, eh, pozdější etapě. Když tedy uvažujeme o ozdravení financí a o mobilizaci zdrojů právě u rozvíjejících se zemí, tak tam je třeba uvažovat skutečně dlouhodobě. Ne ty záležitosti jako něco, co se musí zavést ze dne na den, jakmile země už z krize vybředla. Ne, to by měl být scénář, který počítá se skutečně dlouhodobým horizontem. Environmentální daně, no to je výzva pro všechny země, to už jsem řekla i v úvodu. 60% eh, zemí znečišťování nezdaňuje. Nezavádí znečišťování odpady nějak daňově nepostihuje. Tam je tedy obrovský potenciál. Přirozeně každá země má svou specifickou situaci, ale když uvažujeme o typu environmentálních daní, tak i to tam sehrává úlohu je možné zdanit konkrétně uhlík a tam skutečně jsme svědky situace, kdy většina těch daní by se týkala velkých podniků. A přirozeně by se muselo počítat i s přehodnou fází. Nemělo by se nikoho z toho vylučovat. I když rozvějící se země jsou v trochu odlišné situaci, tam často není velká daň z osobního příjmu, to je další záležitost, totiž jak eh, reformovat tu neformální ekonomiku a jak obecně potlačovat vyhýbání se daním. My tam máme celou řadu konkrétních doporučení pro rozvíjející se země, ale rozhodně se nedomnívám, že zelené daně by měly být něco, co je jakoby mimo jejich možnosti. Pařížská dohoda se týká všech, ničení klimatu a klimatické změny se rovněž týkají všech a nakonec budou muset určité přísliby naplnit úplně všechny země. Další řešení k ozdravení, vybřednutí finanční krize a časová měřítka. No tam, už jsem se o tom zmínila, je třeba se tím zabývat dlouhodobě. Nemyslím si, že jakási instantní implementace a zavedení různých daní ze dne na den by byla řešením. Je třeba nejdříve se přesvědčit, že už z té krize jsme téměř venku nebo úplně venku a pak by vše mělo být zaváděno rozhodně postupně. Není to tedy záležitost pro letošek. A i v nejbližší budoucnosti to závisí vše na té fázi, v níž se ta, která země nachází. To tady velice výstižně popsal pan profesor Sarmento, jak se to země od země liší i v rámci EU. Je to tedy třeba plánovat eh, jako takový dlouhodobý věříš podle toho, jak ta země na tom je a jak na tom bude. Děkuji. Pan Sermento. Otázka týkající se snižování DPH. Tam já se domnívám hlavně, že by sazby DPH měly být harmonizovány v celé EU. Měli bychom měli mít tu základní sazbu nějak kolem 25% a minimum kolem jakýchsi 5%. Nyní se nedomnívám, že prozatímní snížení DPH by bylo dobrou strategií pro e, předcházení krizi. Nebude to mít vliv na poptávku, protože ta souvisí spíše s bezpečím. A za druhé, to bude mít spíše pozitivní vliv na ty, kteří tou krizi postižení vůbec nebyli. Já bych raději o ty peníze přišel v uvozovkách a spíše peněžně pomáhal těm, kteří jsou přímo tou krizi dotčeni, kteří jsou ji postiženi a kteří mohou dokumentovat i ztrátu příjmu. Pak máme environmentální daň, tři cíle, e, tedy e, daň z finančních transakcí, omlouvá se tlumočník, zvýšení příjmu a e, snížení volatility. A tady chci zdůraznit, že nehovořím o Tobinově dani. Zkušenosti z Itálie a z Francie od roku 2013 prokazují spíše nízké příjmy, tedy nečekejme od toho přes příliš, od tohoto kroku a bohužel dopad na ovládání volatility spíše malý. Pokud by se to zavedlo ve všech 27 členských státech, tak samozřejmě by ten dopad mohl vypadat jinak. Přesto se však nedomnívám, že můžeme čekat jakési obrovské příjmy pro EU ze strany FTT. Spíše se zabývejme konkrétními selháními na finančních trzích, které chce tato daň řešit. Zejména z pohledu toho, že ty zisky, ty příjmy tam budou spíše skromnější. Manon Obry za UE. Bonjour à tous. Dobrý den, doufám, že mne dobře slyšíte. Předem se omlouvám za to světlo nade mnou. Vypadá to poněkud podivně. Nicméně doufám, že mě vidíte a slyšíte. Vidíme vás a slyšíme skvěle, říká pan předseda. Já přiznávám, že když vás tak eh, poslouchám, tak eh, se do toho chci zapojit a chci trošku prolomit eh, toho jednomyslného ducha, který zde panuje, pokud jde o ty diskutované návrhy. Název eh, dnešního slyšení je úloha daňových eh, politik v kontextu eh, hospodářského oživení, nevím přesně, jak to říci francouzsky, říká řečnice. A především paní Gras Perez Navarro a pan Miranda Sarmento hovoří o tom, že jsme v bezprecedentní krizi. Připomínáte vysoké finanční objemy a výzvy v oblasti růstu. A jsem velice překvapena tím, že vlastně nám ne, nepředkládáte nic nového, žádné alespoň trochu kreativní daňové řešení, kterým bychom mohli, eh, které bychom mohli uplatnit v té sociální či ekologické oblasti. Nic z toho od vás nezaznělo a některé návrhy, o kterých hovoříte, myslím, eh, v té eh, situaci přispějí ke snižování daňových příjmů, například to snižování daňové zátěže podniků. A proto bych vám ráda položila otázku, která se týká možných nových cest v oblasti daňové politiky, protože ta krize samozřejmě není krizí pro všechny. Mám na mysli některé velké podniky, například Amazon, který za semestr strojnásobil svůj zisk. Týká se to také některých velkých supermarketů, jejich zisky se také zvýšily. A já se chci zeptat, proč bychom nemohli mít nějakou výjimečnou daň. Tak to přece v historii již někdy bylo. A zdanili bychom ty podniky, které získají získali ty velké příjmy v souvislosti s finanční a zdravotní krizí. A mám například na mysli do budoucnosti i některé farmaceutické firmy. To jsou, nebo to by byla řešení, která by přispěla k, k, k, k tomu, že bychom měli více příjmu a také by se tím odstranila ta obrovská nerovnost. Například pan eh, Sarmento hovořil o daní z finančních transakcí zde Účinnost té daně v podstatě, alespoň ve Francii, závisí na tom daňovém základě. A zde je několik možností na té evropské úrovni a eh, jedna z těch eh, možností eh, tam šlo o příjmy asi ve výši 55 miliard eur a Francie si tedy jednu z těchto cest zvolila. Děkuji. Um, and first, um... Děkuji vám. Nejdříve paní Navarro a pak pan profesor Sarmento. Máte slovo. Mrs. Perez Navarro, could you please press yes, button? hello. Ano. Slyšíte mě. Výborně. Ano, Zdá se, že se jedná o důležitou záležitost, zejména takové prozatímní daně eh, na principu solidarity či odvody, které nám pomohou přemostit eh, to období, než vzniknou ty správné daně a správně nastavené. Když se zároveň snažíme jak si předefinovat to, co zdaňujeme. Nyní tedy se zamysleme, jsou to výjimečné okolnosti? Ano. Můžeme tedy zvážit i daně na principu solidarity i zdaňování superzisku. Well, um, thank you. Uh, Děkuji. Já si nejsem jist, zda všem nám je jasné, na jakém principu funguje FTT, tedy daň z finančních transakcí. Je to takové kaskádovité působení. Máte tedy kumulaci, když máte finanční transakce a pak sazba daně. Ve Francii to obnášelo 0,1 a většina tržních transakcí například u akcí nebo obligací nemají ziskovost nad tedy překračující 0,1. Je tam tedy úplně nemožné to zdaňovat silněji, protože to by zničilo ať už akciové či finanční trhy, což samozřejmě by bylo podřezávání si větve souhlasím, že při zdaňování vysokoobjemovějších a ziskových operací by šlo zavést vyšší zdanění, ale ve Francii v Itálii se to neděje. Ono se to hlavně odehrává spíše někde v Chicagu, či v New Yorku, či obecně v USA. Nevím, zda by se to mohlo povést to koncipovat lépe, než jak to vzniklo zejména když se jedná o jednotlivé země a nikoli o celoevropskou záležitost. Já děkuji vám a nyní za EPP Eniko Kior. Děkuji, pane předsedo. Milí kolegové, ono se stalo módní hovořit o um, daňové konkurenci, která je poškozující. Já naopak věřím, že je to něco pozitivního, ono to podporuje hospodářské různé koncepty a i daňové koncepce pokud vytvoříte správné makroekonomické podmínky, tak je to prospěšné. Pokud budete mít jasná pravidla proti daňovým únikům a podvodům, my už v Maďarsku se tím zabýváme posledních deset let. Výsledky jsou dobré, vede to ke tvorbě pracovních míst. Zejména nyní v průběhu krizi to pomohlo jak rodinám, tak podnikům. Přineslo to 1,1 milionu eur a v současné době v Maďarsku nepřekračuje nezaměstnanost 4,4 Domnívám se, že úprava daní je zcela zásadní a doufám, že OECD uspěje. EU by si nemělo podřezávat větev a nezavádět daně, z nichž budou těžit jiné země mimo EU. Co se domnívají e, řečníci e, k tématu e, legitimní zdravé daňové konkurence? Mělo by se to stát ještě ostřejší, ta konkurence, a už v rámci EU nebo mimo EU? A pak od otázka na pana Sarmento, proč se snažit o harmonizaci různých daňových sazeb, například CCCTB, pokud eh, nemáme daňovou eh, konkurenceschopnost? Dobrá, zabývejme se tímto tématem. Nejdříve pan profesor Sarmento a pak paní Kar. Dobrá, děkuji. Já nemám pochyb o tom, že je zde potřeba harmonizovat DPH, sazby DPH a ono se to už i odehrává. Daňová konkurence může být něco dobrého. Některé země si sáhnou k tomuto nástroji, aby se obecně staly konkurenčně schopnější, například eh, Irsko nebo Maďarsko, bohužel nikoli v Portugalsko. Domnívám se ale, že v konečném důsledku musí nastat jakási alespoň obecná harmonizace při nejmenším daňových sazeb. A CCCTB má jednu hlavní výhodu, totiž, že se dá zásadním způsobem snížit komplikace pro firmy, které fungují v několika členských státech, nikoli pouze v jednom, a my jim snížíme byrokracii a rovněž snížíme i složitost toho oceňování transferu. Podívejte se tedy na to z pohledu zjednodušování daňových pravidel a z pohledu stabilizace těchto pravidel, zejména pro firmy, které třeba ani nejsou velkými nadnárodními firmami a fungují ve dvou různých zemích, například portugalské firmy, které fungují i ve Španělsku. A tam je ten trh navíc velice podobný a tam by jim to obrovsky ulevilo z pohledu jak toho, že by je to zbavilo komplikací a nabídlo by to určitou stabilitu. Thank you. Děkuji. Děkuji vám za prostor zodpovědět tuto otázku. Já jsem v závěru své první prezentace ETUC je rozhodně proti využívání daňových záležitostí k tomu, aby si konkurovali členské státy. Ať už to nazýváte zdravou či nezdravou konkurencí. My jsme proti. Čeho jsme totiž svědky? Obrovské rozdíly, které v současné době existují eh, mezi členskými státy ať už v oblasti daňové, či v oblasti sociálního zabezpečení, to je soutěž, která končí na nule, která vede k situaci, kdy se firmy snaží využívat či zneužívat různých úrovní zdaňování v různých členských státech a pak si tvoří ty firmy na poštovní schránku v jiných členských státech a celá otázka zaměstnanosti je často uměle vytvořena tak, aby bylo možné odesílat ty papírové zisky do státu, který zdaňuje nejníže, nejníže. A já mám otázku na vás. Proč by měli jiní evropští občané pomáhat či být pro toto, aby určité členské státy řádně nezdaňovaly své firmy. Já totiž to myslím tak. Tam někdo má menší výnosy a přesto požívá pomoci z kapes všech občanů, evropských občanů. Proč takovýmto firmám a státům pomáhat? Tedy otázka, výjimka z pravidla. Já bych zde tedy připustil tuto výjimku a dávám slovo maďarské kolegyni, paní Diori. Ano, děkuji pane předsedo, za tuto výjimku z pravidel. Ráda odpovím. Snižování daní neznamená v konečném důsledku, že máte menší zisky. Máme tisíce kvalitních příkladů, názorných příkladů, kde díky snížení daní máte větší příjmy, protože lidé ty daně skutečně začnou platit. Jsou totiž více motivovaní už nešídit, nevyhýbat se. Takže ono to ne vždy nutně v praxi znamená, že máte nižší výnosy. Když se podíváte na to behaviorálně či z pohledu vědeckého, takže ne nahlížejte na to jako na kauzální záležitost. Ono to tomu tak není. Ano, děkuji za tuto zajímavou výměnu názoru a za SAD eh, man, pan kolega Adon Nova. So, uh, good, good afternoon. Dobré odpoledne. Já se chci zeptat nejprve převážně paní Perez Navarro. Pokud jde tedy o ten společný daňový základ. Tam je zvláště v době covidu problematická otázka praní špinavých peněz teprve před eh, několika týdny jsme zde měli další skandál, který ukázal, jak velké mezery máme ještě v naší legislativě. Myslím si, že ty zdroje, které by měly být vybrány, ale nejsou kvůli tomuto problému vybrány, by se jistě dali dobře využít. Víme, že Evropská unie a Evropská komise bude předkládat příštím roce novou legislativu, ale pokud hovoříme o těch mezinárodních standardech, tam by mne zajímalo, co si vymyslíte, že bychom mohli dělat lépe. Například v oblasti výměny informací o daních, informací o bankách. A pak mám ještě druhou otázku. Ta se týká úlohy ratingových auditních společností. měli bychom mít eh, nějakou lepší legislativu, tak abychom zajistili, že i tyto společnosti auditní přispějí k vyváženějšímu daňovému prostředí a zajištění toho, že všichni budou platit eh, nějakou spravedlivou daň? Děkuji, paní Perez Naváro. Prosím o reakci. Ano, problematika praní špinavých peněz. S to je samozřejmě spojena i řada dalších přestupků či trestních činů, například eh, daňové úniky, korupci a mnohé další finanční trestné činy. Velice důležité je uvědomit si, že veškeré tyto trestné činy mají jednu věc společnou. A to je přání zakrýt tu finanční stopu. Proto je velice důležité mít přístup k informacím. A právě proto jsme se tak usilovně snažili o odstranění bankovního tajemství, o automatickou výměnu informací. Snažíme se mít i další systémy pro zajištění transparentnosti, například přístup k těm takzvaným skutečným vlastníkům, beneficial ownership, a o tom se právě hovoří na eh, globálním fóru pro transparentnost a výměnu informací na půdě OECD, kde se snažíme zlepšit i ta pravidla, která upravují eh, skutečné vlastníky, beneficial owners, tak aby to platilo víceméně stejně rovnoměrně ve všech eh, našich zemích. Také je důležité, aby e, policie a různé orgány pro prosazování práva a členské státy byly ochotny a schopny ty informace sdílet, protože pokud oni ty informace budou mít a budou je používat pouze pro daňové účely, protože pro tyto účely je získali, tak je velice si omezeno to, co jiný stát může udělat. Protože ten zločinec eh, jaksi eh, si neříká, že teď zrovna dnes spáchám nějaký finanční trestný čin. Ten chce mít prostě spoustu peněz. A proto je důležité, aby policejní a vyšetřovací orgány mohly sdílet tyto informace, ať jde o informace získané pro daňové či nedaňové účely. Stejně tak ty jednotky pro finanční šetření musí být schopny sdílet informace s daňovými úřady. To si myslím je velice důležité. Pokud se opravdu snažíme něco s tou finanční kriminalitou dělat, protože jinak se to nepodaří. Pokud jde o ty auditní společnosti, ty také musí odvést svůj kus práce. My se zaměřujeme na ty takzvané professional enablers, to znamená na podniky, finanční instituce, účetní a další odborníky, kteří usnadňují, umožňují ty finanční trestné činy jako praní špinavých peněz nebo daňové úniky. A ti eh, zločinci si například eh, jak si je najmou, aby jim pomohli zakládat eh, složité struktury těch společností prázdných schránek, pak se tam různě přesunují ty zisky takže i v této oblasti OECD bude připravovat nějaké pokyny, vydáme je v příštím roce. A je důležité, aby se země zamyslely nad tím, jak eh, k těm věcem přistupovat. Měli jsme zde ten eh, skandál FinCEN, kde se samozřejmě mohou postihnout ty banky samotné, ale ti zločinci budou i nadále spolupracovat eh, s těmi jaksi spolupracovníky, kteří se podílejí nebo kteří umožňují tu trestní činnost. A proto, jak jsem říkala, je velice důležité vyměňovat si informace, ať již byly získány pro jakékoliv účely a využívat je eh, v boji proti daňovým podnik, podvodům. Děkuji a nyní za Renew pan koordinátor Bruje není připojen říká technička. Aha, není připojen, říká pan předseda. Proto bych tedy asi nyní požádal naše panelisty. Možná jste slyšeli nějaké otázky nebo připomínky, na které jste zatím ještě nestačili reagovat. Proto bych rád vás požádal, abyste ještě na závěr stručně řekli, které věci by podle vás měly být řešeny. Něco, co jste třeba ještě nezmínili předtím. Poprosil bych, aby začal pan profesor Sarmento. Děkuji. Děkuji ještě jednou za pozvání. Chtěl bych se vrátit k tomu, co jsem říkal v úvodu. Je nezbytné oddělit diskusy o krátkodobých opatřeních při řešení této krize. Nyní firmy potřebují kapitál a lidé, kteří byli krizí zasaženi, třeba ztratili příjem, potřebují alespoň část toho příjmu nahradit, aby mohli dále nějak v životě fungovat. To by měla být ta krátkodobá priorita. A ta dlouhodobá priorita, to by mělo být zvýšení konkurenceschopnosti Evropské unie. A daňové faktory jsou zde pochopitelně důležité. Jsou zde určité problémy, které musíme řešit strukturálně v podstatě je ta situace stejná jako v loňském roce. Neměli bychom proto směšovat tu diskusi o krátkodobých a o těch dlouhodobých opatřeních. Je třeba stabilizovat a zjednodušit daně pro podniky na evropské úrovni tak, aby firmy, které působí v několika členských státech, by to mohli dělat eh, bez toho, že budou muset vynakládat prostředky na soulad s legislativou. Samozřejmě, mohli bychom proměnit daňovou strukturu, mohli bychom eh, změnit složení daní, také je třeba se zaměřit na tu oblast environmentální, digitální. Podle mého názoru je třeba snížit daňovou zátěž pro podniky i pro rodiny. A to je to, co jsem v podstatě chtěl říci. Myslím si, že ty otázky, které byly položeny i třeba mě, tak eh, že je doplnili mé dvě kolegyně panelistky, ale domnívám se, že i já jsem na ně odpověděl adekvátně. Toto je tedy z mé strany asi vše a ještě jednou děkuji za pozvání. Děkuji. Teď to tu máme trošičku trošičku zmatek. Jeden kolega není připojen za a ještě se tedy další kolegyně za chce vyjádřit, Stefany. Pochopil jsem to správně? No, I don't see uh, any movement. Maybe it's... Teď jste, nevidím žádný pohyb. Možná se špatně dívám, ale pojďme tedy zpět k těm závěrům. Které otázky nebyly úplně zodpovězeny, na co se soustředit a tak dále. Paní Lína Kár, poprosím vás o stručné slovo nakonec. Děkuji. Já bych eh, možná ještě zmínila několik aspektů. Za prvé, proč eh, zdůrazňuji eh, teu korporátní dáně? My si myslíme, že by to byla daň stabilní, byl by to stabilní zdroj příjmů a také pokud se podíváme na čísla, tak mezi lety 95 až 18 globální korporátní eh, daň se snížila o polovinu, asi ze 44% na asi 24%. A já si myslím, že bychom eh, měli se vrátit zpět k těm procentům, o která jsme přišli. Měli bychom s tím alespoň začít. Je zde ještě další prvek, kterého jsme se zatím nedotkli vůbec. Pokud hovoříme o zdanění v Evropské unii, je zde nevyřešené napětí v oblasti daňové politiky, které spočívá v tom, že tady máme společný vnitřní trh, ale 27 různých daňových systémů. Vnitřní trh zaručuje svobodný pohyb kapitálu, ale jakékoliv vybírání daní v podstatě končí nebo začíná na hranici členských států. A to je problém. A je zde ještě další problém. Pokud eh, chceme na evropské úrovni něco dělat v oblasti daní, tak eh, zde je požadováno jednomyslné hlasování. A velice dobře víme, co se děje v těch oblastech, kde je jednomyslnost. Buď se to tam zablokuje, iniciativy jsou odloženy na neurčito, a nebo jsou přijaty nějaké hezké závěry či doporučení v radě a nic dalšího se neděje. Pokud jde o budoucí vývoj, o konferenci o budoucnosti Evropské unie a o to, jakým způsobem by se o různých věcech mělo hlasovat. Měli bychom se také zamyslet nad tím, kolik jednomyslného hlasování na evropské úrovni skutečně potřebujeme. Zvláště nyní, když jsme vytvořili společné nástroje v důsledku krize, ale tyto nástroje, jsem přesvědčena, tu krizi o dlouhou dobu přežijí. Děkuji, Lino. A na závěr Grace ano, Děkuji. Toto byla skutečně velice zajímavá diskuse. Myslím si, že pokud eh, se vrátíme zpět k tomu klíčovému problému, tedy k tomu, jak můžeme zaručit do budoucnosti dlouhodobé udržitelné veřejné finance, tak si myslím, že ten problém, jak říkal profesor Salmen, to je skutečně to rozlišení mezi krátkodobými a dlouhodobými udržitelnými investicemi. Snižovat nyní DPH není řešení do budoucnosti samozřejmě. Já si myslím, že musíme přihlédnout ke specifické situaci v jednotlivých členských státech a určitě přijímat eh, nějaké eh, daň, daně eh, ze super zisku, nějakou solidární daň, tedy nějaká výjimečná opatření, také, jak jsem říkala, zaměřit se na kapitálové zisky, efektivněji danit úspory. Pak je velice důležitá ta ekologická oblast. Ono je snadné říkat, zaveďme nějakou novou daň, ale jak jsem již zmínila, je asi snažší opírat se o to, co již máme v daňové oblasti. Takže ty nové, eh, ty úplně nové daně asi nebudou na té evropské úrovni tím dlouhodobým řešením. Pak je zde samozřejmě zdanění majetku, daně v oblasti zdravotnictví, rozšíření eh, toho záběru některých daní, zaměřit se na to, abychom skutečně tam neměli žádný prostor pro vyhýbání se daňové povinnosti. A pak eh, je zde samozřejmě i otázka toho, jak efektivně jsou daně vybírány. O tom jsme příliš nehovořili. Tam to má co dočinění s legislativou, ale také například s posílením těch administrativních kapacit. Ty otázky je třeba eh, řešit eh, nebo přijímat ta řešení ve vhodnou dobu. Důležité je samozřejmě, že o tom hovoříme již nyní, ale skutečně opět bych chtěla zdůraznit, že nejprve by krize měly výjít z těch krizí a pak teprve začít eh, jak si nějak obnovovat ty finance, protože u té minulé krize jsme viděli, že ta politika škrtů příliš brzy po té finanční krizi příliš mnoho ničemu nepomohla. Děkuji. No, já si myslím, že zdanění bude vysoko na našem pořadu jednání i v budoucích letech. Konec konců i po finanční krizi se dostalo zdanění na mezinárodní agendu, což vedlo například k projektu BEX v OECD a poté, co překonáme covidovou krizi, bude zdanění určitě vysoko, daleko výše než v minulosti na našem pořadu jednání. Chtěl bych poděkovat dnesním řečníkům, paní Grace eh, Perez Navarro, panu eh, Sarmentovi a paní eh, Linakár za to, že přišli, za to, že se zúčastnili velice plodné výměny názorů, řekl bych. Ukázali nám, že máme společné představy, například eh, vyhýbání se daňové povinnosti a tato výměna názorů eh, se teď vkloubí do eh, práce výboru FISK. Rozhodli jsme se připravit zprávu z vlastní iniciativy konkrétně na toto téma, přičemž teď to musíme nějakým způsobem začít zpracovávat, takže tato práce bude pokračovat. Chtěl bych poděkovat eh, publiku za to, že nás dnes poslouchalo, že se o toto téma zajímá. Chci samozřejmě poděkovat také tlumočníkům za um, řádně provedenou práci. Bez vás by tyto schůze nebyly možné. Tlumočníci děkuji. Děkuji vám všem a doufám, že se uvidíme v úterý 1. prosince, kdy nás ráno čeká další slyšení. Přeji vám všem pevné zdraví. Děkuji.